Vážení kolegové, prosím, abychom zahájili práci. Je to naše první zasedání v tomto roce, takže vám všem přeji úspěšný rok 2014. S většinou z vás jsem se už viděl, ale ne se všemi. Bude to důležitý rok, pokud jde o parlamentní činnost, o naše politické činnosti. Já vám přeji, aby ve, vaší, ve vašem osobním životě, jste měli co nejvíce šťastných okamžiků. Viděli jste návrh pořadu jednání, pokud nemáte žádné zvláštní připomínky, tak ho budeme považovat za schválený. Navrhuji, abychom bod číslo 15, který je tedy zpráva George Lyona o činnosti společné pracovní skupiny, promiňte, promiňte, 16, bod 16, Evaela Kalfina, který je zde přítomen. To je informace o třístraném jednání o mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím podle článku 70 a také hlasování tedy po dohodě se zpravodajem. To byl tedy bod číslo 1 na pořadu jednání, nyní bod číslo 2, sdělení předsedy. V Kobuňu máte seznam jazyků, které jsou zde dostupné. Naše zasedání, stejně jako všechny předchozí, je webstreamováno. Další sdělení. Informuji vás, že parlament zahajuje postup přijímání nebo tedy přechodu na e-meeting. A když jste vstupovali do sálu, tak jste možná viděli plakátek, který oznamuje postupný přechod na systém e-meeting, což znamená, že příští parlament už bude fungovat zcela elektronicky. To znamená strategie Zero Paper. Teď tedy zahajujeme experimentální fázi, kdy všichni poslanci, kteří se do toho chtějí zapojit, eh, chtějí být průkopníky tohoto způsobu práce, tak eh, by bylo dobré, kdyby nám to oznámili, aby služby parlamentu jim mohly pomoci používat tablet, aby mohli pracovat už s elektronickými dokumenty a ne s papírem. Technicky, já nevím, zatím jsem to neověřoval, ale slyšel jsem, že teď už víme, jak vytvářet hlasovací seznamy i elektronicky a aby se to tedy objevovalo při hlasování. Ten text pozměňovacího návrhu se tam může také zobrazit při hlasování, když dojde k nějakému zaváhání, takže je to způsob, který by se měl ověřit experimentálně a ti, kteří mají zájem, tak prosím, oznamte nám to. Druhé sdělení, pokud jde o náš harmonogram práce, tak jsme naplánovali zasedání rozpočtového výboru na 6. března, nicméně zdá se, že největší frakce, největší strana EPP, se sejde v Dublinu v té době a zahájí tam volební kampaň, takže je to pro ně důležité zasedání a frakce EPP tedy požádala, aby koordinátoři, kteří by se měli tedy sejít po zasedání naší skupiny dnes, našeho výboru, tak aby předsunuli toto zasedání, aby to tedy nebylo 4. března, ale dříve, takže dnes se to tedy rozhodne, vy o tom budete informováni. Také jste dostali eh, tabulku a je také k dispozici na internetu, která hovoří o uplatňování rozpočtu, provádění rozpočtu za rok 2013, především eh, údaje RAL. Přesně tak, eh, jak jsme se obávali, tak je tam spousta peněz, ke kterým jsme se zavázali minulý rok a které nebyly proplaceny a překračuje to výši 20 miliard euro. Pod číslo 3 schválení zápisu z 27. listopadu 2013 a 9. prosince 2013. Pokud nebudou předloženy námitky do konce naší dnešní schůze, tak budou považovány za schválené. A nyní přistoupíme k bodu číslo 4, a sice prezentace průběžné zprávy o pilotní fázi iniciativy projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020. Já zde vítám pana Janeta a Tomase. Pan Jeronimo Tomas je ředitelem ECFIN a pan Nick Janet je ředitelem v Evropské investiční bance. Garant Ferm je zde bohužel nepřítomen, náš zpravodaj. Takže teď jde o to, aby zde nebyla prezentována taková ta tradiční zpráva, která je předkládána každé pololetí u nás. Koukám, že nám slábne světlo, slábne dál a dál a víc a víc. A to je kvůli tomu, abychom viděli tu zprávu. Skvěle. Takže jde o to, jde tedy o průběžnou zprávu o pilotní fázi iniciativy projektových dluhopisů. Takže není to taková ta běžná zpráva, která je prezentována jednou za půl roku v, naší, v našem výboru. Ta zpráva Gorana Farma je už od 7. ledna k dispozici, takže já poprosím pány Tomase a Janeta, aby stručně přednesli tuto prezentaci. Prosím, máte slovo. Good afternoon, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení poslanci. První zprávu o této projektové iniciativě jsme předložili v květnu a toto je druhá půlroční zpráva. A proto chci připomenout, jaký je obecný politický kontext. A potom budu mluvit o vývoji na trhu, v souvislosti s touto iniciativou a potom přejdu na implementaci samotné iniciativy projektových dluhopisů a pan Janet něco řekne ke konkrétním projektům, které se financovaly. Takže, pokud je o obecný kontext, chci také připomenout ctěným poslancům, že komise má řadu iniciativ na podporu dlouhodobých investic do evropské ekonomiky v této fázi obnovy a samozřejmě Evropský parlament ze své vlastní iniciativy zpracovává zprávu, která se bude zabývat otázkou dlouhodobého financování. A na úrovni G20 také sledujeme cíl podpory dlouhodobých investic. Koncepce iniciativy projektových dluhopisů je dobře známá. Já jsem o tom podrobně hovořil v souvislosti s první průběžnou zprávou, ale jen chci připomenout – že prostředky z rozpočtu Evropské unie využíváme jako podřízené, které umožňují Evropské investiční bance brát na sebe nezbytná rizika na podporu projektů, které se financují přes strukturu dluhopisů. Je to také, abych tak řekl, důležitý prvek, protože to pomáhá podpořit zřizování a udržení institucionálních investorů ve vztahu k evropské infrastruktuře. A to je velice důležité, je to velice důležitý cíl, jeden z cílů tohoto projektu. Začnu vývojem na trhu, protože už jsme prezentovali jednu zprávu v tomto roce Řekl bych, že financování soukromého sektoru v oblasti infrastruktury je stále ještě na úrovni, kterou jsme znali před krizí. Vyrovnat to může veřejný sektor svými výdaji a současně to nemohou podpořit nebo nemo, nemůže to souviset s financováním strany bank, protože banky vzhledem k finanční krizi stále ještě procházejí obnovou. A proto, pokud jde o analýzu potřeby alternativních zdrojů financování, zejména prostředků institucionálních investorů pro infrastrukturu, je to stejně naléhavé, jako to bylo v době, kdy jsme tento projekt spustili. Abych to doložil, řekl bych, jak vidíte z tohoto grafu, jaká je hodnota infrastruktury financované v rámci projektu. Vidíte, že od roku 2010 do roku 2012 se propadla asi o 50 Je to proto pořád ještě náročný úkol Když se potom zamýšlíme nad tím, jak tuto omezenou činnost z hlediska financování infrastruktury posílit, vidíme, že iniciativa projektových dluhopisů už měla dopad na širší trh, protože určité orgány a podniky, které projekty financují, přiměla k tomu, aby se zamysleli nad tím, že obnoví takovéto tržní projekty. Takže vidíte, že v roce 2013 v porovnání, dejme tomu, se zkušenostmi, které jsme měli uprostřed krize, vidíme, že evropské kapitálové trhy projevují opět chuť investovat do infrastruktury a vidíme celou řadu projektových dluhopisů v 28 členských státech. Podobné je to na úrovni G20 a OECD. V loňském roce a v letošním roce za australského předsednictví se z toho snažili poučit a snažili se, abych tak řekl, vyvést ten evropský model na pomoc financování projektů na úrovni G20. Takže v loňském roce na úrovni G20 se velice pozitivně hlavy vlád a ministři financí vyjadřovali ke snahám komise a australské předsednictví posílilo pracovní skupinu, která se má zabývat vytvářením infrastruktury jako třídy aktiv, aby to bylo prominentní i na globální úrovni. Podívejme se konkrétně na to, co jsme už udělali v úzkém slova smyslu iniciativy projektových dluhopisů jako takové – Když se podíváme na počet projektů, které proběhly v roce 2013, což bylo na tom předchozím grafu, vidíme, že dvě konkrétní transakce potřebovaly podporu z rozpočtu EU. Naštěstí ne všechny projektové dluhopisy potřebují podporu z rozpočtu EU. Takže máme celou řadu transakcí, které probíhají bez veřejných prostředků, ale měli jsme dvě transakce a pan Janet k tomu řekne další podrobnosti, které byly uzavřeny v loňském roce a kde byla nutná rozpočtová podpora. A potenciální zapojení EIB do celé řady dalších transakcí oživilo trh s infrastrukturou a vedlo k tomu, že celá řada orgánů a celá řada finančních institucí začala tyto možnosti zvažovat. Já myslím, že výzvy, před kterými stále ještě stojíme, spočívají v tom, že zájem se musí přerodit v závazky EIB už schválila několik transakcí, které se chystají a o kterých se rozhodne v letošním roce. To znamená, že dvě transakce byly v loňském roce, pět až sedm se má podepsat v nadcházejících měsících a je třeba zajistit, že to dovedeme do úspěšného konce. A já myslím, že další výzva bude přinést tuto iniciativu na další úroveň, a totiž aby národní orgány možnost dluhopisů zavedly do postupů pro zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, co považujeme za dobré, pozitivní stránky a výsledky iniciativy projektových dluhopisů, komise pracuje na tom, jak tento nástroj integrovat do nástroje pro propojení Evropy, což je ten nový nástroj, který budeme mít v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Nástroje jako projektové dluhopisy se hrají prominentní roli. A my připravujeme návrh pro finanční nástroje, pro nástroj pro propojení Evropy na první polovinu roku 2014. To znamená, že se k tomu ještě vrátíme, až budeme mluvit o budoucnosti nástroje pro propojení Evropy. A to nejenom z hlediska pokračování iniciativy projektových dluhopisů, ale také ve vztahu k dalším nástrojům, které by měly doplnit jak otázku nebo jak stranu závazků, tak příjmů. A to zapadá do toho celkového cíle přivést zpět do Evropy investice do infrastruktury a umožnit mám plnit cíle, které jsme si stanovili. To je z mé strany vše a já nyní předám slovo panu Genetovi a samozřejmě mohu odpovědět na případné otázky. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, mnohokrát děkuji za tuto příležitost seznámit vás s tím, jak pokročila iniciativa projektových dluhopisů. Já jsem velice rád, že se dnes mohu zmínit o prvních konkrétních krocích, o projektech, které se opravdu uskutečnily a podělit se s vámi o zkušenosti z těchto prvních projektů. A pak, jestli mohu, řekl bych ještě něco k tomu, co se chystá. Takže první skutečný živý test iniciativy projektových dluhopisů proběhl v červenci 2013. Bylo to uzavření projektu Castor, Tento projekt úspěšně vydal dluhopisy ve výši 1,4 miliardy eur na evropský kapitálový trh. Význam, kromě rozsahu této investice, je i v tom, že to byl jednoznačný důkaz toho, nakolik působivý a vlivný je tento nástroj, který umožňuje zvýšení ratingu, což se očekávalo když se na tomto nástroji pracovalo. A za druhé, ukázalo to, jak šíři, tak hloubku zájmu institucionálních investorů o infrastrukturu jako třídu aktiv. Asi 200 milionů eur, které byly potom k dispozici na základě akreditivů, které vydávala Evropská investiční banka, zajistili investice ze strany 29 investorů v tomto projektu v celé Evropě, přičemž nejvíc investorů bylo shodou okolností z Německa, ale kromě toho byly také z Beneluxu, Španělska, Francie a Spojeného království. Projekt také ukázal jakou hodnotu může tato iniciativa přinést do veřejného sektoru. Ceny této emise byly dostatečně atraktivní i pro španělský plynárenský systém. A samozřejmě se to dál přeneslo na španělské spotřebitele. Pokud jde o to, jaký potenciál to přináší pro kapitálový trh, já myslím, že ten projekt Castor byl naprosto jednoznačným příkladem. A možná víte, že od uzavření projektu v červenci byl, byly pozastaveny dodávky plynu v důsledku seismické aktivity v této oblasti. To se nyní prošetřuje Španělské orgány to prošetřují, jestli se k tomu ještě vrátíme, až to vyšetřování bude uzavřeno. Druhý projektový dluhopis OFTO, Greater Gabard, tento projekt byl uzavřen loni v listopadu. V tomto případě šlo o emisi dluhopisů ve výši 305 milionů liber šterlinku emisi podpořilo 35 milionů liber. Tento projekt opět ukázal, že mechanismus posílení úvěru na základě projektových dluhopisů pomáhá dosáhnout e, cíleného ratingu. V tomto případě to bylo 1A pro tu emisi veřejných dluhopisů. A výsledky emise byly takové, že zájem byl třikrát vyšší než počet dluhopisů, které byly předmětem emise. A to vedlo k tomu, jaká byla cena této emise. V podstatě to překonalo veškerá očekávání. Bylo to 125 bazických bodů nad referenční hodnotu a já musím říct, že to bylo velice uspokojivé, byl to velice příjemný výsledek a britský plynový plynárenský regulátor to označil za výsledek, který přinese přímý prospěch spotřebitelům, zákazníkům, kteří odebírají plyn a elektřinu v Británii díky nízkým cenám. Tato emise opět ukázala, že investoři mají velký zájem. V tomto případě to není překvapivé, protože to byla emise v Librách zaměřená hlavně na Spojené království, ale nejen na Spojené království. Třetí projekt se má uzavřít v prvním čtvrtletí roku 2014 Tento projekt, jak řada z vás bude vědět z médií, je projekt dálnice A11 v Belgii. Je to významná strategická dopravní tepna, která propojuje Zebrugu s dálnicí A40 do Kentu a s dálnicí do Antwerp. Bude to první transakce s projektovými dluhopisy v dopravním sektoru a stejně důležité je to, že to bude první transakce na zelené louce. To znamená, že ty předchozí dvě transakce byly projekty, kde už výstavba byla před emisí dokončena, ale dálnice A11 se ještě nezačala stavět. Očekáváme, že k podpisu dojde v nadcházejících týdnech, ale samozřejmě to bude záviset na tom, kdy bude hotová dokumentace. V současné době se plánuje, že by to mohlo přinést asi 100 milionů formou akreditivu EIB a podpoří to asi 550 milionů eur na kapitálových trzích. Těžko říct, jaké, jaký bude konečný rating, a jaká bude cena. Ale řekl bych k tomu jen tolik, že volba mechanismu projektových dluhopisů jako způsobu financování tohoto projektu byla volba sponzorů ze soukromého sektoru a veřejného sektoru na základě důkladného porovnání s alternativními možnostmi financování. Byla to tedy volba, která vychází z hodnoty za vynaložené prostředky. A tím se dostávám k prvnímu, velice obecnému, ale velice významnému závěru o těch prvních třech transakcích. A totiž, že je důležité, abychom si všichni připomněli, že projekty si volí projektové dluhopisy v případě, kdy to představuje hodnotu za vynaložené prostředky a je důležité připomenout, že projekty si volí projektové dluhopisy a ne naopak. My si nevybíráme projekty. My nabízíme řešení pro financování vedle dalších možností a pokud se vybere to řešení přes projektové dluhopisy, bude to jenom proto, že to představuje nejlepší hodnotu za vynaložené prostředky pro sponzory z příslušného sektoru. Co se týče dalšího vývoje, Mezi chystanými projekty jsou takové, které vyžadují asi 1,2 miliardy eur do konce té pilotní fáze. A v zásadě by tyto projekty mohly celkově přinést investice ve výši asi 6,1 miliardy a 13 miliard eur. Ty chystané projekty jsou poměrně robustní, patří tam projekty v dopravním sektoru, v oblasti telekomunikací a širokopásmého připojení k internetu a v současné době se zaměří na Francii, Itálii, Německo a Nizozemsko. Ale i tady je důležité zmínit, jak už jsem zdůrazňoval tomuto výboru v minulosti, že to, co se chystá, je dynamické. Projekty přicházejí, odcházejí, někdy odpadnou, protože už jsou financovány, někdy proto, protože je zvoleno jiné řešení pro financování. Je to prostě nástroj zaměřený na trh. Já bych to v této fázi tedy hodnotil tak, že z toho můžeme asi vyvodit tři celkové závěry. Za prvé, myslím si, že už teď jsme prokázali, že je tady velká poptávka investorů po infrastruktuře jako třídě aktiv. Za druhé, viděli jsme, a pan Tomas už o tom mluvil, že jsou tady dobré důkazy toho, že na kapitálovém trhu se v oblasti infrastruktury rozšiřuje aktivita. A za třetí, řekl bych, že teď můžeme být eh, obezřetně optimističtí z hlediska toho, že tuto iniciativu projektových dluhopisů se podaří zachovat i do budoucna. A poslední věc, kterou bych řekl k této stránce, je ta, je to ta poslední odrážka. Trh rozhodně nabil dojmu, že proje- iniciativa projektových dluhopisů, toto partnerství mezi bankami a evropským financováním má velký katalytický účinek na financování infrastruktury. Na to se zaměřila i průběžná zpráva. Hodnotitelé se k tomu jistě vrátí v závěrečné zprávě, ale já myslím, že je tady stále více důkazů o tom, že ten efekt katalyzátoru, který pokrývá nejen projekty, které se financují v rámci této iniciativy, ale i obecně, že tento vliv je opravdu velký. Děkuji, pane řediteli, za tuto velmi jasnou prezentaci. I Vajlu se k tomu chtěl vyjádřit? Very much, uh, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, mě položil otázku z pravodenčeho výboru na toto téma a požádal mě, abych položil několik otázek a já děkuji panu Tomasovi za jejich prezentaci. Když se podíváme na tu zprávu, tak já se chci ještě zeptat na několik věcí. Vy jste um, rozpočtový výbor o návrhu sloučit existující projekty eh, dvou portfolií a vytvořit jakýsi můstek mezi pilotní fází a Connecting Europe Facility, až bude zahájena. Takže otázka je, co se stane s nástrojem GTT, který má vypršet v roce, eh, měl by v roce 2004 a mělo by to být 250 milionů, které by mělo být uvolněno na projektové bondy. Jak budete vytvářet projektové portfolio? Vy jste nás informoval o tom, jak bude vypadat ta fůze, eh, jaký bude eh, přechod mezi pilotní fázi a Connecting Europe facility, je, budete používat stejné struktury nebo budou nějaké změny? Co se týče projektů, které byly vybrány, mm, je tady určitá obava, co se týče rovnováhy těchto, těchto projektech. Je to, jde to několika směry. Z osmi schválených projektů čtyři jsou Eh, dálnice. A, a ta představa byla taková, že doprava by měla být e, eh, zaměřena nebo podpora na e, železnice a toto jde na dálnice. Co se týče energetických projektů, tak dva ze čtyř souvisí s offshore um, sítěmi a další s um, skladováním plněného plynu. Eh, pokud já vím, tak to nej, dostatečně nepodporuje obnovitelné zdroje a snahu členských států zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Eh, překvapivě není žádný projekt, který by souvisel s ICT mm, Komunikační informační technologie eh, financování bylo omezeno, ale eh, přesto nemít žádné projekty pro ICT, to, je, eh, to se nám nelíbí. Co se týče geografického ehm, ke distribuce těch projektů, tak tady je nerovnováha, jenom jeden členský stát ehm, má projekty a otázka, co by bylo možné udělat eh, pro členské státy, které mají omezenou institucionální kapacitu. Ehm, za druhé, možné tímto nástrojem pomoci členským státům, některým členským státům, které v současnosti trpí mm, závažnými ekonomickými problémy jako Řecko, Itálie, Portugalsko a tak dále. My jsme slyšeli, že jeden z těch projektů je ve Španělsku. E, zase to je věc, na která by mě zajímala. Dále se chci zeptat po prezentaci, tvé prezentaci, Mm, na věc, co souvisí s vaším přístupem. Je schváleno 8 projektů, 1,4 miliard. A v té zprávě říkáte, že ne všechny ty prostředky se využijí, protože některé, jako ten španělský projekt, se bude financovat bez eh, využití evropských fondů. Bude to stejné, eh, stejný přístup v budoucnu, nebo budete diferenciovat mezi projekty, které budou využívat tento konkrétní instrument? A eh, nebo mm, rozhodnete později, eh, zda se to bude financovat z trhu nebo tímto instrumentem? Protože v tom případě bychom měli eh, otázky, pochybnosti o tom, kolik těch prostředků se využije. 12 měsíců po mm, pilotním projektu máme velice málo pladeb uvolněných. Děkuji, Dominik Rikej. Um, ehm, Já mám stejné otázky jako uh, Vejlo, ale mám několik komentářů. Nejprve k tomu, co bylo řečeno, stojí uh, za to zdůraznit, že eh, ty projekty se dělají ne proto, abychom Mm, viděli, eh, zda tyto projekty budou fungovat, ale eh, proto, že eh, teď celá řada projektů, které jsou velice úzce zaměřené. Mm, co se týče dálnic, tam nemáme velký zájem to podporovat. Potom skladování plynu, fosilní paliva, to není moc. To jsou projekty, které se obtížně financují, které byly identifikovány, ale není to čistě finanční problém. Eh, vyplývá z toho řada otázek. Mm, jaké, jakou reakci to může mít, jaký tedy může být. Um... A kde tedy působí ten pákový efekt? Když máme nějakou 100 eh, milionovou operaci, tak to znamená, že si klademe otázku, kolik eh, tam poplyne peněz eh, z prostředku Unie, kolik toho tedy bude vybráno a jaký podíl to znamená na celkové hodnotě operace. Nicméně další věc je, že u těch operací, které jsou vybrány, eh, řekněme, co nejvhodněji, tak tam bude pákový efekt, který bude nižší než 6. Takže u těch obtížnějších eh, operací si klademe otázku, jaké to bude, jaký tam bude ten pákový efekt, když eh, ty operace nejsou tak atraktivní. Další věc, aniž bychom narušovali důvěrnost, eh, tak si musíme také odpovědět na otázku, jaký druh investorů bude k těmto operacím přitahován. Třetí otázka. Co se stane s nástrojem LGTT, který bude i nadále fungovat, to znamená, jakým způsobem se naváže na projektové dluhopisy. A připomínám také, že ten princip zdravých nákladů sloučených s LGTT se vlastně stává projektovým dluhopisem. LGTT zůstává tedy i nadále v platnosti, to i vy uvádíte ve vašem vystoupení, tak jakým způsobem zde existuje návaznost eh, s projektovými dluhopisy? Následující otázka. V těch připravovaných projektech budou nějaká kritéria výlučnosti, to znamená, i když ty projekty budou moci být podpořeny trhem, tak to potom nebude možno zohlednit, protože jsou tam kritéria proveditelnosti. Tam je tedy rozhodujícím činitelem EIB, nicméně u těch připravovaných projektů rozhoduje komise, takže jakým způsobem definuje kritéria. Měli jsme tam třeba 18 projektů na dálnice a nula železničních projektů. A na závěr ještě jedna otázka. To se týká operace Castor. Viděli jsme, že finančně to riziko nebylo systémové, To je prostě přesně ten druh rizik, které se snažíme pokrýt v těch dlouhodobých projektech. Týká se to těch nejistot při realizaci projektu. Máte o tom tedy nějakou představu? Pokud ne, tak zde to odložíte na později. Třeba když je tam nějaká seismická aktivita u navrhovaných oblastí pro skladování, tak jaký to má nakonec dopad. Jak na to budou také reagovat vaše investoři? Uplatníte tam tu svou podřízenou záruku a jaké praktické závěry z toho vyvozujete, protože máte určité zkušenosti z té první operace, která byla vybrána. Děkuji. Děkuji Helga Triple. Um, I would like to... Děkuji. Já mohu souhlasit s tím, co už říkal Ivajlo Kalfin. A je to ta otázka zaměření na dálnice, protože když jsme mluvili o celé filozofii tohoto projektu, bylo zřejmé, že se chceme mnohem víc zaměřit na udržitelnost. A proto máme dojem, že to, co jste si vybrali, není dostatečně vyvážené. A já mám proto pochybnosti, pokud jde o udržitelnost iniciativy projektových dluhopisů. Děkuji, Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Já mluvím jménem Anny Jensen, která musela na chvilku odejít. Je ve výboru pro dopravu. A ona se domnívá, že ty dva projekty, které už byly realizovány, byly velmi snadné. Kdyby nebyl tento program, tak by ho stejně soukromý bankovní sektor financoval. Takže bylo by dobré, kdyby se naše dva hosté této připomínce mohli vyjádřit. Děkuji. Pan Fernandeš? Dobře? Pane řediteli, prosím. Děkuji. A děkuji za velice významné a zajímavé otázky. Já se na některé z nich pokusím odpovědět. Pan Janet odpoví na zbývající technické otázky, které se týkají konkrétních projektů. Pokud jde o sloučení LGTD a iniciativy projektových dluhopisů, my máme v úmyslu navrhnout spojení těch dvou základních portfolií podle LGTT můžeme absorbovat určitá rizika projektů, které se financují na základě tohoto nástroje a podle projektových dluhopisů můžeme absorbovat riziko projektů schválených v rámci této iniciativy. A když tato dvě portfolia sloučíme, v podstatě tak diverzifikujeme riziko, které se pojí s tímto portfoliem rizik a které na sebe vezmeme jménem rozpočtu EU. A to nám umožní dosáhnout lepšího pákového efektu pro rozpočet EU, anebo vydat méně prostředků v celkové výši, než kdybychom každou ztrátu brali samostatně. A jak už jsem říkal ve své prezentaci, provádíme ex ante vyhodnocení nového nástroje pro propojení Evropy, který bude k dispozici koncem prvního poletí 2014. Uvidíme tady konkrétně, jak to bude fungovat do budoucna a samozřejmě bude to plně v souladu s finančním nařízením a s tím, jak by to mělo fungovat. Nástroj LGDT je stále ještě k dispozici. Je možné až do roku 2015 vytvářet závazky takže já myslím, že to sloučení, které probíhá, prospěje už stávajícímu portfoliu a bude to znamenat, že závazky v rámci LGDT budou efektivnější. Zaznělo tu několik připomínek k těm jednotlivým sektorům a ke geografické distribuci projektu a pan Janet k tomu řekne víc. Já bych řekl, že z pohledu komise ty projekty, které byly financovány a samozřejmě projekty, které se zatím chystají, jsou všechny způsobilé na základě příslušných pokynů. A pokud projekt není způsobilý, třeba podle energetických pokynů, které se změnily, znamená to, že prostě způsobilý přestává být. To je jedna věc. A druhá věc, toto je pilotní fáze. A ve vašem rozhodnutí, rozhodnutí parlamentu, je pro pilotní fázi jistá flexibilita pro nové projekty nebo projekty na zelené louce. Takže pokud je o typ projektů, které jsou v pilotní fázi, tam je jistá flexibilita. Vždy v rámci způsobilých sektorů, na které se zaměřujeme, aby se ten nástroj mohl doladit, aby se s ním trh seznámil a aby se s ním seznámili především stavební orgány a zblížili se s takovým financováním do budoucna. A když máme na paměti tyto věci, a když se podíváme především na otázku geografické distribuce nebo na ty obtížnější projekty. Očekáváme, že prvním úspěchem bude, když tento typ řešení začne být atraktivnější pro naše orgány. Pan Janet ve své prezentaci mluvil o projektu OFTO. Tam byla cena financování překvapivě nízká. On no, k tomu asi řekne víc, ale na komisi se obrátily orgány, které nám před rokem říkali, je to moc složité, nevidíme v tom žádnou výhodu, přidržíme se tradičního financování prostřednictvím úvěrů, projednáme to s bankami. A teď máme orgány, zadavatele, které se říkají, ono je to možná levnější financovat to přes dluhopisy. A je to proto, že viděli ten kladný příklad na trhu a viděli také zájem investorů. Viděli, že investory tato myšlenka zajímá. A jak říkal pan Janet, my nikomu nevnucujeme metodu financování. Každý si ji musí vybrat. A zadavatelé mezi veřejnými orgány si musí vybrat tu nejlevnější eh, alternativu, konečném důsledku nejde o to, abyste měli dluhopisy, ale abyste měli financování přes dluhopisy, pokud to představuje výhodu oproti jiným metodám financování. Ve způsobilých sektorech se atraktivita tohoto nástroje bude zvyšovat, jak bude stále více úspěšných příkladů a jak se budou také diverzifikovat rizika na úrovni rozpočtových prostředků EU. Už teď vidíme, že bylo schváleno 8 projektů představenstvu EIB. To neznamená, že jsou to jediné projekty, které zůstanou schválené. Takže doufáme, že v roce 2014 Rada schválí nové projekty. A my jako komise doufáme, že EIB bude tuto možnost prosazovat a velký počet projektů se diverzifikuje jak z hlediska sektorů, tak z hlediska geografické působnosti a pan Ženet nám jistě dá další informace. V naší analýze, kterou jsme provedli společně s bankou, jsme se snažili zajistit, že příslušná část rozpočtu, která se týká informačních a komunikačních technologií, se pojí s dostatečným ujištěním, záruky samozřejmě nemůžeme, že se to využije. Takže my věříme, že budou schváleny i projekty, které se stále ještě chystají a zatím nebyly schváleny. Děkuji. E, I když hrozí, že budu opakovat něco, co už jsem řekl během své prezentace, tak to přesto zopakuji. Je to důležité projekty eh, volí projektové iniciativy. Není to naopak, abychom my mohli využívat eh, mm, úvěrovou um, podporu projektových bondů na financování v této iniciativy, tak sponzoři toho projektu si musí zvolit tuto formu financování, preferenci uh, vůči alternativám. To znamená, že co se týče uh, sektorální distribuce projektů. Předtím, než je možné tu iniciativu rozšířit na více sektorů, tak zaprvé ta širší škála sektorů musí na té základní úrovni si zvolit, ty, ty orgány si musí zvolit eh, vládní financování jako způsob realizace projektu více než to. Oni musí zvolit eh, to, co je technicky eh, nazýváno finanční eh, projektovou strukturou. Pak si musí zvolit eh, kapitálovou formu místo tradičního bankovního zdrojů. Takže všechna tato kritéria musí být splněna. Všechny projekty, které při, dorazí do EIB, kteří, které by mohly spadat do projektové, do projektové iniciativy projektových dluhopisů, se zvažují Eh, zařazení do této iniciativy a jsou předloženy radě EIB jako možný projekt eh, PBI. Ale to můžeme předložit radě ke schválení pouze to, co nám předložili sponzoři těch projektů. Pokud veřejný sektor a sponzoři si zvolí a usilují o toto, tento typ financování, tak EIB nemůže nějak ten projekt eh, vyvolat ze, ze své strany. Co můžeme udělat, e, co se e, pro geografickou distribuci, rozšíření e, tedy výhod kapitálové, financování kapitálových trzích v zemích, kde tradičně se toto, tento typ financování neuži, nevyužívá. To je jedna věc, kterou můžeme udělat v rámci mm, ustanovení SEF, že jsou finance k dispozici pro technickou pomoc, Eh, na pomoc, eh, spolupráce s členskými státy a pomoci jim eh, v zpracovávání těchto projektů, ale to je dlouhodobější řešení. Je, nelze to prostě realizovat ve 24 měsících pilotní fáze. Co se týče konkrétní otázky ICT, informační komunikační technologie, ano, máte pravdu, dnes, eh, k dnešnímu dne nebyl eh, schválen jediný projekt, který jdou EIB eh, v tomto sektoru. Avšak já věřím a myslím, že jsem si jist, že takový projekt hm, se bude realizovat později v tomto roce a v té době bude no, projektové bondy vyzkoušené ve srovnání s jinými způsoby financování projektů a doufejme, že PBI eh, prokáže svoji eh, hodnotu v tomto sektoru. Takže bez pochyby se k tomu za šest měsíců vrátíme, možná ještě eh, za rok. Co se týče um, otázky, zda um, musím říci, že toto ne, že to zdaleka nebyly snadné projekty, protože v obou těchto případech jsme museli pracovat velice tvrdě, jak ve spolupráci s veřejnými orgány, s příslušnými s privátními stranami i s mm, mm, možnými bondu, investory do bondů, abychom je přesvědčili o mm, hodnotě tohoto typu financování, protože jsme Eh, u těchto, těch dvou prvních projektů eh, potěšeni těmi výsledky 1,4 miliardy mm, na trzích eh, ve Španělsku. Hovořilo se tady o výsledcích, se týče oceňování první emise dluhopisů v Librách v Británii. To nejsou snadné věci, byly to první projekty, které nám byly předloženy, když jsme měli zvažovat tuto eh, formu financování, eh, že se dostala do této, až do této fáze. Pak eh, padla otázka Kastor. Já k tomu nemám, co bych dodal, k tomu, co už jsem řekl ve své prezentaci ehm, injekce do toho projektu Castor byl španělské autor, orgány pozastavily po seismických otřesech, eh, probíhá mm, řada technických průzkumů, čekáme na jejich výsledky a vrátíme se k tomu, až ty výsledky těch technických studií budou. Děkuji, pane řediteli. Podíváme se se zpravodajem na to, jaká ponaučení vyvodíme z této velmi zajímavé prezentace, která ukazuje, jaký potenciál má tento nový způsob financování. Určitě byla potřeba spousta času, aby se přesvědčili jednotliví aktéři, aby se vybrali projekty, skutečně ty projekty, které by se bez tohoto financování neuskutečnili, jak na to někteří z vás upozornili. Děkuji vám, páni ředitele, můžete odejít. Chci zde přivítat naši novou členku paní Věru Flasarovou z frakce GUE, která zde nahradila pana Remka. Paní Flasarová, vítejte mezi námi. Jsme velmi rádi, že jste zde vedle Aldy Sousa, abyste zastupovala vaši frakci v rozpočtovém výboru. A nyní přistoupíme k hlasování podle harmonogramu, který jsme si stanovili, takže pokud máte hlasovací karty, tak prosím vložte je. j'ai la mienne. Vezměte si hlasovací seznamy a začneme zprávou paní Angeliky Wortmann o evropském semestru. To je velmi aktuální téma, protože od začátku týdne máme Evropský týden věnovaný právě evropskému semestru. Jsou všichni připraveni? Máte hlasovací seznam ke správně Angeliky Wertmann? Výborně, takže pozměňovací návrh 1 Richarda Ashforta. Spravodajka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Pro jen autor, všichni ostatní proti, takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 Richarda Ashworta. Spravodaj, spravodajka je pro, kdo ostatní, kdo je proti. Socialista, kdo se zdržel? Děkuji. Většina je pro. Takže je to přijato. Není trojka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Teď to začíná být zajímavější. Kdo je proti? Děkuji. Kde, kde se zdrželi, to také zamítnuto většinou, která je teď tedy trochu menší. Pozměňovací návrh 4 Katrin Trautmann s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Spočívá to v tom, že by se vypustilo slovo strongly. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden. Je to přijato. Pozměňovací návrh 5 pana Klutého. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Levice. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 Richarda Ashforta s ústním pozměňovacím návrhem. Doplňuje se tam Swift End, takže zpravodajka je pro, kdo ještě, kdo je proti, jeden je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 7 stejného autora, zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Můžeme hlasovat o osmičce a devíce zároveň, zpravodajka je proti, kdo je pro, levice, kdo je proti, konzervativci, pravice, takže oba dva jsou zamítnuty. 10, 11, můžeme o ně hlasovat společně? Ne? Takže 10, zpravodajka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 11, zpravodajka je proti, kdo je pro? 1, 2, 3, kdo je proti? Většina, kdo se zdržel, zamítnuto. 12. S ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky the new SME initiative to be launched in January 2014. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Při závěrečném hlasování musíme přizpůsobit January 2014, protože na plenární zasedání to půjde asi až v únoru nebo v březnu. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dokonce i autory proti. Takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 Katrin Trautmann s ústním pozměňovacím návrhem Level of Payments in the EU Budget. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 17. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to trochu nerozhodné, takže zkusíme elektronické hlasování o 17. Katrin Trautmann. Zahajuji hlasování. 29 hlasuje. Šestnáct pro. Voulez-vous qu'on recommence? Chcete, abychom začali znovu? V každém případě to na věci nic nemění. Bez vás tam bylo 16 pro, 11 proti, takže když vy se k tomu ještě přidáte a budete pro, tak je to jednoznačně přijato. 18 pravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme, myslím, že je to zamítnuto. Takže osmnáctka Richarda Ashworta. OK. ty klu. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel, je to zamítnuto. 19. Katrin Trautmann s ústním pozměňovacím návrhem, ale bude to ve dvou částech. Spravodajka je pro obě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. To je nová, nový odstavec. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20 zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. 25 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme Angelice Vertman. A teď je zpráva pana Stavra Kakise o Fondu Solidarity Evropské unie. Jste připraveni, takže pozměňovací návrh 8. Helge Trupel, zpravodaj je proti, kdo je pro? 1, 2, 3, kdo je proti většina, kdo se zdržel zamítnuto. 11 GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, všichni jsou proti, dokonce i GUE. Takže je to zamítnuto dvojka. A devítka jsou identické, zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Desítka, Spravodaj je pro. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? Přijato také. A teď 11 je přijato. Ne, 11 ne. Dvanáct. Spravodaj pro. Kdo je pro? Proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? Přijato 13. Helga zpravodaj je proti. Je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Trojka zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4, 5, 6 zpravodaje. Můžu o ně hlasovat zároveň? Ne. Takže 4. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, tři, čtyři. Kdo se zdržel? Přijato. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Jedna, dva, tři. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 14 Helgy, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 15 zpravodaje s velkým ústním pozměňovacím návrhem takže je tam škrtnuta ta část věty from the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund a je tam doplněna veliká část. Takže kdo je pro, kdo je proti? Jedna, dva, kdo se zdržel? Přijato. Sedm zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedna zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 27 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme našemu zpravodaji. A nyní bychom si vzali zprávu, která nese mé jméno. o vytvoření úřadu evropského prokurátora. Toto téma pana George Leona velmi pobavilo, takže začíná nový rok radostně. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů Juty Hauk. Pracovali na tom z Inge Gressle, to je skutečně velmi obávaný pár a zpravodaj cítí, že musí být solidární s jejich pozměňovacími návrhy. Můžeme o ně hlasovat en bloc? Ne? Chcete hlasování návrh po návrhu? Dobře. Dobře. Čtyři. Pro. Proti. 1, 2, 3, 4. Zdrželi se. Přijato. 5. Pro. Proti. 4. Zdrželi se. Přijato. Pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tady je to jednomyslné. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3. Kdo se zdržel? Přijato. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednomyslně přijato. 9. Kdo je pro? Proti?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 13 Jamese Ellise s ústní opravou zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? 5. Kdo se zdržel? Přijato. Také přijato. 14 je stažen. 1. James Ellise zpravodaj pro. Kdo ještě je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 7. Kdo je proti? Není to jasné. Takže budeme hlasovat elektronicky o dvojce. Někteří z vás spí. Končím hlasování. Končím hlasování. A to je opravdu zajímavé. 7 pro, 21 proti, takže já asi tady spím. Takže trojka Jamesa Ellise, zpravodaj je proti, kdo je pro? Pět, kdo je proti? Většina, kdo se zdržel? To zamítnuto. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Vřele blahopřeji zpravodaj. Alors, je vous propose maintenant... A nyní bychom dali slovo zpravodaji o externí činnosti Evropské investiční banky Ivajlovi Kalfinovi, abychom mohli hlasovat o kompromisním textu na kterém se dohodla rada po četných třístranných jednáních. Ivajlo. Thank you very much, uh, Mr. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, dosáhli jsme dohody s radou. Přijali jsme společný text. Trialogy jsme uzavřeli na konci loňského roku. Šlo to celkem rychle protože komise předložila legislativní návrh v červnu 2015. Takže jsme měli půl roku na to, abychom se dohodli. A já myslím, že se nám podařilo implementovat to, pro co jsme měli od parlamentu mandát. Změny, které jsme provedli, za prvé stropy, tam se nám podařilo zachovat současný počet stropů, což je asi 30 miliard pro příští finanční rámec. A zajistili jsme navíc 3 miliardy, které se nebudou brát z rozpočtu, ale z prostředků akumulovaných v tom středomorském nástroji. Za druhé, navýšení transparentnosti, požadavky na výkaznictví, text, který se víc zaměřuje na sociální a environmentální dimenzi financování lepší a důraznější kritéria pro klimatická opatření, bude také hodnocení v polovině období, musí být trošičku dřív, bude to na konci roku 2016. Připojili jsme dvě země, Myanmar a Barmu, pro financování. Takže tolik velmi obecně k tomu, čeho jsme dosáhli. Musím vám říct, že včera mi volala banka a žádala, abychom trošku pozměnili znění z jednoho, jednoho z odstavců, ale myslím, že teď už je celkem pozdě a v podstatě se tím toho zase tolik nemění z hlediska toho, co se dá dělat. Takže já bych nechtěl ohrozit celý ten proces a celý ten text znovu otevírat. Myslím, že to by vedlo k problémům. Souvisí to s výkaznictvím, s podáváním hlášení za projekty a myslím, že ta situace je uspokojivá. Takže já bych doporučoval, že o tom textu budeme hlasovat, abychom na konci tohoto mandátu měli mandát nový. Výborně, velmi jasná prezentace. Budeme hlasovat elektronicky. Je to jedno důležité hlasování. Zpravodaj souhlasí, takže hlasujeme o kompromisu, který brilantně vyjednal náš zpravodaj. Boty, boty, boty. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Hlasovali všichni. Výborně, všichni hlasovali. 27 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. Takže po kontrole právníky lingvisty obou institucí já jako předseda rozpočtového výboru podepíši ten globální návrh, který bude předložen na březnovém plenárním zasedání. Ještě tady máme oddíl, nebo tady zpráva Giovanni Holaví, ten tady není, pokud někdo z jeho frakce nechce přednést prezentaci jeho jménem, tak eh, jménem zpravodaje a na základě jeho návrhu bychom hlasovali o té 54. Giovanni Laví, to znamená, že poté, co jsme ověřili uplatňování všech rozpočtových linek v rozpočtu na rok 2013, ta komise navrhne, že by se 140 milionů znovu použilo pod hlavou 1b. Nezaplacené faktury dosahují 23 miliard 400 milionů, tedy dosahovaly na konci roku. Takže Zde máme rozdíl opravdu v řádech. Je to opravdu obrovský rozdíl, který pravděpodobně velmi rychle začne působit problémy v průběhu roku 2014. Kdo je pro tento převod? Kdo je proti? Jeden proti. Kdo se zdržel? Takže je to přijato. Myslím, že tím jsme ukončili hlasování a nyní bych navrhnul, abychom přistoupili k bodu 5 na pořadu jednání a dávám slovo o pokynech pro rozpočet na rok 2015 eh, Eider Guardia Sabal. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako vždycky jsme ještě ani pořádně neschválili jeden rozpočet a už začínáme jednat o rozpočtu na následující rok. Jsme na začátku roku 2014, ale už teď musíme začít pracovat na rozpočtu pro rok 2015. Ten bude trošku zvláštní, protože právě dojde ke změně volebního období, nicméně lhuty a způsob práce jsou takové, že se snažíme dosáhnout toho, aby všechny ty změny, ke kterým dojde, neměly příliš velký dopad na každodenní práci, na naše každodenní práci. Pokud jde o tu konkrétní zprávu, to znamená o ty pokyny, které z tohoto parlamentu a z tohoto výboru musíme poslat Evropské komisi pro rok 2015, tak máte k dispozici návrh zprávy. Jak vidíte, je to poměrně krátká zpráva. Já jsem chtěla připravit jednoduchou zprávu, kde priority tohoto parlamentu budou jednoznačné a jasné a proto jsem eh, tu zprávu rozdělila na dvě velké části. Na jedné straně samozřejmě politické priority, které souvisí se závazky evropského rozpočtu. A pak je tady také druhá část, jak jinak. A také s ohledem na všechny uplynulé události, pokud jde o platby. Musí zde být opravdu velká část, která se bude týkat plateb v této zprávě. Pokud je o politické priority, tak eh, jak víte, rok 2015 bude druhým rokem víceletého finančního rámce. Jednání už skončila, finanční rámec je nižší, než si mnozí z nás přáli, ale taková pravidla hry musíme respektovat. Má analýza a mé politické priority jdou tím směrem, že je možné, že v roce 2015 dojde k určitému zlepšení, možná už i v roce 2014 dojde k úrovni makroekonomického zlepšení, ale když se podíváme na každodenní život občanů, tak eh, tam eh, to zlepšení nebude tak patrné a proto si myslím, že evropský rozpočet, rozpočet na rok 2015 může pomoci těm drobným eh, subjektům, občanům, aby překonali ten okamžik, kdy Evropa vychází z krize a musíme posílit programy, které mají větší vztah ke každodennímu životu občanů, především ty programy, které budou moci snadno absorbovat větší rozpočet. Nebylo by logické žádat více peněz na strukturální fondy v roce 2015, když v roce 2015 ještě tyto programy nebudou zahájeny Budou to tedy programy, které v roce 2015 budou na 100% své kapacity. Pokud si vzpomínáte, tak eh, bylo dohodnuto, že na rok 2014 a 2015 budou předem dány určité prostředky pro takové programy, jako je Horizon 2020, Erasmus, eh, Kosme takže to je takový malý manévrovací prostor, který máme, to je ta linie, na které můžeme společně s Evropskou komisí pracovat a myslím si, že se musíme velmi pečlivě podívat na to, které programy už dostaly to předsunuté financování v oblastech školství, výzkumu a vývoje a v oblastech, které souvisí s malými a středními podniky. To znamená, jsou to programy, které mohou mít velký dopad především na zaměstnanost, což je jedna z hlavních priorit, o které jsme diskutovali na tomto výboru, výboru, ale týká se to tedy především zaměstnanosti mladých, nejen zaměstnanosti obecně. To jsou tedy politické priority pro rok 2015 z pohledu závazku. Pokud jde o platby, tak zase budeme mít problém s platbami, to není nic nového a je to problém, který máme už řadu let. Ten poslední údaj, který máme k dispozici, je ten, že rok 2013 jsme skončili s tím, že 23 miliard 400 milionů nebylo zaplaceno. A poslední tři, čtyři roky pozorujeme, že ten objem nezaplacených faktur je čím dál vyšší na konci roku. Takže na rok 2014 se nám přesune tato částka, bude to mít dopad i na rok 2015 a je to čím dál znepokojivější. Diskutovali jsme o tom na tomto výboru už mnohokrát, máme nástroje k řešení tohoto problému, máme možnost modifikovat stropy finančního rámce. Je pravda, že jsme ten rámec teď nedávno vyjednali, ale když jasně uvidíme, že tyto limity jsou nedostatečné, tak eh, to bude záležet na politické vůli. A proto ve zprávě v těchto pokynech eh, vyzýváme komisi, aby nás informovala o situaci v oblasti plateb, tak jako jsme to dělali v uplynulých letech. Pravidelně jsme se scházeli kvůli platbám, někdy tam um, byla zastoupena rada hojně, někdy nepříliš. V každém případě je důležité mít uh, aktuální informace o tom, jak to vypadá s platbami a samozřejmě hledat to odpovídající řešení, protože není možné navyšovat ten deficit, uh, který sebou neseme už několik let, protože nastane chvíle, kdy to už nebude udržitelné. Abych řekla něco pozitivního, tak eh, máme štěstí, že v prvních letech víceletého finančního rámce platby týkající se těchto prvních let eh, jsou menší a bude možné ty prostředky využít k tomu, aby se splácely ty zbytky z předcházejícího finančního rámce. Ale pokud budeme mít úroveň plateb tak nízkou, tak nikdy nezískáme zpět tu ztracenou půdu a pokud ji nezískáme zpět, tak RAL což je číslo, které je pro nás všechny velmi důležité, nikdy nebude normální, protože platby, které odkládáme z roku na rok, vedou k tomu, že rál je abnormálně vysoký a není to problém strukturálních fondů, které dříve či později z toho rál budou vyňaty, ale je to problém spoždění při platbách. Obecně tedy takováto je ta moje zpráva. Myslím si, že musíme vyslat jasný signál. Nemyslím si, že v pokynech bychom měli zacházet do velkých detailů, proto jsem chtěla vypracovat takový obecný návrh zprávy se třemi, čtyřmi hlavními oblastmi. U pozměňovacích návrhů, nebo tedy pomocí pozměňovacích návrhů, to můžeme konkretizovat, ale jako pokyny pro Evropskou komisi tam musí být tedy tři, čtyři hlavní nápady, proto jsem chtěla připravit něco krátkého, srozumitelného a hlavně vysvětlitelného a vysvětlit to také všem. Děkuji. Merci. Děkuji. Myslím si, že především ta část plateb si zaslouží naši pozornost. Sekretariat eh, mě říká, že už v terénu máme problémy, v v oblasti humanitární pomoci, takže si myslím, že to opravdu je potřeba zdůraznit a budeme se na to zaměřovat. Ähm, Pane předsedo, já chci nejprve poděkovat. Äh, äh, že jste nám dal dispozici tyhle pokyny a myslím, že Ehm, především otázce, co se týče plateb eh, na základě ehm, toho, že ještě očekáváme tedy zbývají platby z minulého roku, kde se teprve budou přeloženy účty a v průběhu roku vidíme, jak vysoké požadavky budou proto eh, tedy na náš rozpočet. Ehm, jednu poznámku na okraj v této souvislosti na komisi. Eh, mm, mám, dostávám stále více informací, že u ohlážených pladeb tě schvalovací orgány, především auditní orgány, generální ředitelství, eh, často o těchto mo- eh, modalitách projektu i přes eh, schválení a úspěšný projekt najednou jsou konfrontováni s tím, že ten auditor spochybňuje platbu, protože zpětně se mu ten postup nelíbí. Eh, za to je tedy metoda, jak snížit platby, tak to eh, není dobrá metoda, protože to, to vyvolává velký zmatek u těch nositelů těch projektů a pokud se tedy nositel projektu drží těch schválení a ten projekt je s úspěšný, pak očekává platbu a ne, aby zpětně se ten postup změnil. Eh, když tedy je mm, ten nositel projektu pracoval úspěšně, pak by měl dostat zaplaceno. A Také eh, chceme, aby členské státy podporovaly nositel projektu, aby v budoucnu realizovali projekty. Dále, mm, to si asi všiml každý konci roku, že část zemí, především Polsko a Rumunsko, nebyly schopni eh, mm, čerpat prostředky Rumunsko a Bulharsko od roku mm, 2014 by měly mít zvýšenou podporu, aby mohly více profitovat z prostředků, které jsou k dispozici a očekávaj, měly by očekávat také eh, podporu komise, což by byl pozitivní příspěvek. My chceme eh, se také využít prostředky na rozvoj obou zemí, které jsou k dispozici a měly by se využívat v rámci kohezních programů. Ještě jedna věc mě napadá, eh, vzhledem k obsáhlé diskusi o NSA, o bezpečnosti našich občanů a dat občanů. Když v mm, oblasti výzkumu a vývoje by se Eh, měl podařit tedy rozjet úspěšně projekty a prostředky eh, z členských států na bezpečnost, aby tedy věnovali mm, prostředky na bezpečnost dat a eh, v souvislosti s naším rozpočtem to je důležité, aby se tam věnovaly dostatečné prostředky a pak ale musí proběhnout platby, aby ty projekty proběhly. Těším se na spolupráci s AIDA. Ty blížší diskuse proběhnou, až budeme mít příslušné eh, návrhy a budeme moci eh, o tom jednat. Děkuji a děkuji Aida za prezentaci těch eh, pokynů doporučení. Já Eh, sdílím váš důraz na eh, nezaměstnanost mládeže a vzdělání a mobilitu. My se domnívám, že rozpočtové priority by měly být v souladu s, s mm, výzvami, které stojí před naší ekonomikou obecně vždy tvrdíme, že musíme oddělit růst od emisí CO2. To by podpořilo naši ekonomiku. Bylo by to nová šance především pro mladé, pokud by měli um, nová místa v zelené ekonomice. Mm, část těchto věcí je strategie EU 2020 a měly by hrát důležitou roli v návrhu rozpočtu na rok 2015. To není kontraverzní. Co týče frontloading, absorpční kapacita plateb by měla být zohledňována, abychom aby nebylo plítváno evropskými zdroji. Sdílím ale váš názor obecně, že s, máme trošku problém s, plate, s výší plateb, že je nedostatečná a znovu a znovu e, čelíme konfliktům s radou v, této, v tomto bodě. Děkuji vám. Děkuji. Ještě pár bodů k tomu chci dodat. Za prvé děkuji, že už t, mm, poručení jsou k dispozici a několik doporučení nezaměstnanost. Uh, Vzhledem k situaci v Evropě bychom se neměli zaměřovat jenom na nezaměstnanost mládeže, ale nezaměstnanost také generace 55+. Plus. Mnozí z nich jsou nezaměstnaní a um, tady je možné něco dělat. Co se týče investičních fondů, mm, věda, Tady je určitá, tady je potřeba investovat a jsou tady určité možnosti právě v oblasti zdraví anebo zdravotní prevence. Vzdělání, to je pro mě velmi důležité. Úspěšná, podmínka úspěšné redukce nezaměstnanosti mládeže. Takže s, um, se těším na uh, konstruktivní diskuse v budoucnu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem spokojen s návrhy prodeje, ale chci dodat jednu, eh, jeden bod, ke kterému asi podám pozměňovací návrh. Mě znepokojuje, že v současném víceletém rozpočtu není eh, ča, eh, rezerva na, pro, na nemoci zvířat. Měli, když se podíváme na nedávnou historii BSE, chřintavka, kulhavka, ptačí chřipka, když se podíváte na náklady, na rozpočet, to byly miliardy euro a bylo mm, řečeno výslovně, že mm, nouzový fond nelze používat na e, boj proti nemocem zvířat. Před několika týdny jsme iniciovali mm, studii o programech pojištění a myslím, že, na to, e, že, že závěry byly, že to nemusíme se na to zaměřit. Já plánuju pozměňovací návrh, že před prezentací rozpočtu v červnu tak nám komise sdělí, jak hodlá eh, čelit tedy eh, při tom vypuknutí eh, budoucích nemocí z hospodářských zvířat. Děkuji, pane předsedo. Toto je speciální rok i pro rozpočet a pro naši zpravodajku k rozpočtu. Mě tady znepokojí dvě věci. U toho roku, kdy proběhnou evropské volby. Je to rok, kdy začalo programování víceletého finančního rámce, tedy toho víceletého rozpočtu. V tom prvním roce musí komise schválit eh, národní operační programy a potom partnerské dohody, aby bylo možno spustit programy společenství. Myslím si, že jeden z prvních úkolů, který před sebou bude mít rozpočtový výbor nového parlamentu hned po svém zvolení, bude vyvolat velký tlak na komisi, aby včas ukončila schvalování těchto operačních programů a abychom jako tradičně v každém programovém období nestratili rok nebo rok a půl, protože jsme neschválili tyto programy včas. Víme, že ztratíme rok. Doufáme, že to nebude rok a půl, protože velká část problémů které máme v tomto volebním období, je způsobena tím, že Evropská komise pozdě schválila operační programy. Já je neobvinuji. Často to závisí na těch samotných operačních programech, které posílají členské státy, ale je pravda, že vždycky nám dochází ke spožděním v programování, které potom mají dopad na další průběh programového období. A další věc, abych poprosil zpravodajku, aby se zaměřila po, na tu dobu, kdy tedy bude znovu ustaven rozpočtový výbor u nově zvoleného parlamentu, abychom pokračovali v takové práci, kterou jsme vedli teď. Abychom se snažili identifikovat problémy v platbách. Já si myslím, že to byla velmi dobrá iniciativa, která vedla k tomu, že čísla Evropské komise jsou mnohem eh, důvěr, důvěryhodnější. Takže proto bylo jednodušší na konci minulého roku schvalovat opravné rozpočty a myslím si, že je také velmi důležité právě z toho důvodu, abychom tento zvláštní postup analýzy situace plateb začali uplatňovat eh, hned po volbách. Budeme samozřejmě vycházet z nové reality. Nevíme, jaké bude složení nového rozpočtového výboru, kdo bude koordinátorem, kdo bude předsedou. Nicméně jako symbol kontinuity si myslím, že je nutné okamžitě začít eh, s těmito schůzemi, které pomohly na konci minulého roku zachránit nás před velmi komplikovanou situací v oblasti plateb. Děkuji. muchas gracias. Děkuji. Velmi, velmi stručně, protože toto je jen první výměna názorů. V každém případě jen s drobnými odchylkami si myslím, že všechny politické frakce se v podstatě můžou shodnout na jedné linii 6. února je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jak budu mít k dispozici všechny vaše návrhy, tak se budu snažit vypracovat co nejvíce kompromisů. Jak jsem říkala, snažila jsem se připravit co nejkratší, nejjednodušší zprávu, kde budou tři, čtyři hlavní linie, tak v těch vašich pozměňovacích návrzích, samozřejmě potom si můžete předložit, co budete chtít, ale prosím vás, abychom se nestráceli v nějakých detailech a v malém programu, v jednotlivých záležitostech, protože to jsou věci, které budeme dělat v průběhu celé rozpočtové rozpravy, ale Nerada bych, aby se tím zbytečně komplikovaly pokyny pro komisi, aby komise hned viděla, jaké jsou naše priority, které myslíme, že sdílíme. Je to především tedy ta nezaměstnanost. Souvisím s Angelikou Bertman, že se nejedná pouze o nezaměstnanost mladých, to je skutečně neuvěřitelná míra nezaměstnanosti, ale dalším problémem je také nezaměstnanost občanů starších 55 let, potom trvale udržitelné hospodářství, výzkum a vývoj školství, všechny tyto priority, o kterých už jsme několikrát diskutovali, je nám to jasné, teď jde jenom o to, abychom to dali černé na bílé do těchto pokynů, aby komise mohla vzít v úvahu naše priority a aby nám mohla v červnu myslím, že 4. června předložit svůj návrh rozpočtu. Jak jsem říkala, bude to trochu složitý rok, protože máme uprostřed volby, tak eh, Evropská komise bude muset odložit prezentaci rozpočtu. A abych odpovídala, odpověděla na to, co říkal Salvador Garriga, u těch plateb to byla metoda, která fungovala. Nedosáhli jsme všeho, čeho jsme chtěli dosáhnout u těch plateb, ale Alespoň jsme získali dostatečně spolehlivé informace, abychom mohli dokázat radě, že ty potřeby plateb jsou skutečně existující, reálné, že to není nějaký výmysl tohoto výboru, tohoto parlamentu nebo komise. Jak jsem říkala, 6. února je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ještě nevíme, kdy se to bude schvalovat na výboru, to musíme ještě dořešit. Já bych byla ráda, kdyby na plenární zasedání se to dostalo a v březnu, protože v dubnu stoprocentně já už tam nebudu. Možná jste si všimli, že jsem těhotná, takže prostě v dubnu tam nebudu, tak to musíme schválit v březnu. Abych to ještě trošku zkomplikovala, ten kalendář mezi volbami a různými dalšími změnami, tak i já do toho přináším tedy svou trošku do mlína. Děkuji. Blahopřeji so, uh, we... Takže můžeme přejít na bod 6, další oddíly. Děkuji, pane předseda. K tomu, co jsem říkal u koordinátoru, už není skoro co dodat. My nechceme předkládat pokyny Chceme jít rovnou ke zprávě o odhadech. Máme naplánováno předběžné dohodovací řízení a dohodovací řízení. S předsednictvem parlamentu jde o to, aby se hlasovalo na březnovém plenárním zasedání o té zprávě o odhadech a proto potřebujeme poměrně rychlý postup. Pokud bude přijat ten kalendář, tak to bude znamenat, že začneme tou tradiční prezentací zprávy, že ji tedy na štrasburském plenárním zasedání v únoru bude tedy generální tajemník eh, prezentovat eh, tuto zprávu předsednictvu a pak už eh, poběží ten normální postup, ale protože chceme hlasovat už na březnovém plenárním zasedání, tak to bude vyžadovat velké úsilí ze strany naší administrativy, našeho sekretariátu. I pokud jde o překlady dokumentů, tak tam budeme muset uspíšit tu práci, ale z hlediska postupu je možné abychom to stihli do března. Máme zde ještě další problém těch přizpůsobení platů, úpravy platů. Tam tedy jsme v rukou výboru pro právní záležitosti. Předseda Lamasur požádal tento výbor o informace o tom, v jaké fázi se nacházejí práce a jaké dohody je možno dosáhnout, protože to má samozřejmě dopad na to procento navýšení rozpočtu pro rok 2015, kolik eh, navýšení platu tedy, nebo s jakým navýšením platu máme počítat. Budou tam začleněny údaje z roku 2012, 2013 a Máme také do Vandovského všem institucím ohledně toho, jaké linie by měla stanovit Evropská komise o tom navýšení. A já, jakmile tady dostanu zprávu generálního tajemníka, tak na prvním zasedání rozpočtového výboru po tom 3. únoru už bude možné stanovit si hlavní směry zprávy, kterou tento zpravodaj ve spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji hodlá vypracovat. Tak, Herr Präsident. Ähm, já... Äh... Ano, pane předsedo, já souhlasím s tím, že bychom měli eh, ten postup v březnu odsouhlasit mm, ke zvážení, zda přesnost by měla eh, mít přednost před rychlostí, že tam, kde jde o to eh, dát administrativě nutný čas k tomu, aby připravil rozhodnutí, tak to bychom principu neměli tady mm, obětovat rychlosti, takže bych byl opatrný. Co se týče toho březnového cíle, tak bych dal ke zvážení, ano, abychom byli opatrní, jak si opatrnost před rychlostí. Máme tady citlivé téma, to nemusím zdůrazňovat, jsme ve volebním roce, budou různé nápady co by se politicky dalo podniknout. A e, v minulosti se nám dařilo, e, aby ten rozpočet zůstal blízko tedy inflaci, nebo byl souladu s inflací, tak e, to by mělo také mít vliv. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, měli bychom pokračovat v dobré práci, která jsme zahájili minulý rok. My na společné pracovní skupině jsme identifikovali mm, spory, eh, další prostředky na podporu malých podniků. vidíme, jak to bude fungovat. Eh, je tady ještě Eh, eh, otázka vyřešení toho otevřeného problému platu, především v souvislosti s volbami. Pak je tady ještě jedna věc, která potřebuje vyjasnění, to je jednání s mm, generálním tajemníkem o eh, poradních výborech, jak pokračují co se mm, práci na úsporách v překladech a tlumočení, což by mělo být ušetřit 20 milionů a to by mělo jít na posílování podporu práce poslanců um, se týče knihovny a podobně. Nejsme si jistí, jak to dopadlo. To je otevřená otázka. Byly tady um, spory. V tom naše pozice byla, že by to bylo rozpočtově neutrální. Doufejme, že se uh, to, tohoto stanoviska budeme držet a těším se na spolupráci s stínovým zpravodajem. Chci jen připomenout, že tato práce na rozpočtu pro parlament a další oddíly má dvě jasné části. To znamená před volbami a po volbách, protože nové politické frakce, noví poslanci také musí být slyšet, musí se vyjádřit po té, co uvidí, jak vypadá rozpočet, především tedy tohoto parlamentu a musí také říct, jaké jsou jejich potřeby. Proto já tedy nechci vypracovávat pokyny a rovnou tedy chci jít k těm odhadům a vést eh, tedy rozpravu o potřebách a požadavcích ve druhé části roku a to je důležité ve spolupráci s touto skupinou a parlamentem. Pan předseda bohužel nemá zapnutý mikrofon. Po první diskusi o zprávě z vlastní iniciativy o poučeních z jednání o víceletém finančním rámci 2014-2020. Spravodajem jsem já a Ivajlo Kalfin. Ivajlo tady nevidím, takže tato zpráva, nebo princip této zprávy byl, dohodnout na kontaktní skupině, která sledovala jednání o víceletém finančním rámci. Cílem zprávy není vracet se k obsahu víceletého rámce, ale snažit se vyvodit určitá ponaučení z toho, jakým způsobem proběhla tato jednání ke kterým jsme se několikrát vyjádřili nesouhlasně. Říkali jsme také, jak to souvisí s Lisabonskou smlouvou, že tam není ta očekávaná změna postupu, kterou by Lisabonská smlouva měla přinést. A také jsme diskutovali o tom, že je nutno zachovat spolurozhodovací pravomoci v oblasti prováděcích opatření. Snažili jsme se vypracovat zprávu, která se bude zaměřovat na tuto problematiku a která bude obsahovat něco, co budeme moci odkázat příštímu parlamentu, abychom mu tedy předložili určité informace, které bude moci vzít v úvahu a bude moci začít využívat při střednědobé revizi přeskumu v polovině období, který byl dohodnut eh, s radou. V této zprávě jsou určitá politická hlediska. Tam vyjadřujeme politování nad ryze účetnickým přístupem rady, který vede k tomu, že Rada sama nerespektuje rozhodnutí, která přijímá, která vyžadují další prostředky. Když se na národní úrovni připravuje rozpočet, tak se začíná od potřeb a potom se tímto způsobem vypracovává rozpočet. Kriticky hodnotíme také způsob práce s radou, protože jsme dosáhli sice toho, že jsme prováděli pravidelné výměny názorů, nicméně bylo to zcela neformální a vždycky, když se diskuse přesunula na úroveň Evropské rady, tak eh, jsme nebyli přizváni, anebo jen okrajově. Vracíme se tedy k institucionální rovině, já už jsem o tom hovořil. Naše spolurozhodovací pravomoc musí být zachována a přístup rady, který my jsme mohli napadnout pouze částečně, se týkalo limitů, které není možno překročit a tak podobně. Rozhodně toto není v souladu s tím, co předpokládá smlouva a možnost spolurozhodování zde musí být zachována. Některé věci se nám podařilo prosadit, ale rozhodnutí rady přesto byla vnímána jako konečná rozhodnutí, ke kterým už se parlament nemůže vyjadřovat. V druhé části reagujeme na to, jakým způsobem by se měl víceletý finanční rámec uplatňovat a příštímu parlamentu chceme vzkázat jako nejdůležitější věc to, že by od jmenovaného předsedy ještě před volbou měl získat formální závazek, že spolu s komisí se bude parlament podílet na přeskumu v polovině období a že parlament nebude postaven či tedy degradován do role pouhého hodnotitele, jako tomu bylo u předcházejícího finančního rámce. A nakonec ještě poukazujeme na to, co může být hlavní překážkou, a sice Financování tedy pochází z národních zdrojů, ne z vlastních zdrojů, takže znovu říkáme, že je velmi důležité, aby skupina o vlastních zdrojích pracovala opravdu pilně a aby předložila své závěry přibližně ve stejném okamžiku, kdy bude probíhat přeskum v polovině období, aby bylo možno už zahájit určité kroky s výhledem na příští finanční rámec. Budeme doufat, že ten příští finanční rámec už bude více financován z vlastních zdrojů, jak to ostatně navrhla i sama komise, když předkládala své návrhy pro finanční rámec 2014-2020. To je tedy v hrubých rysech eh, obsah našeho návrhu. Cíl je mít pozměňovací návrhy tedy do 10. února, to je lhuta. Vrátili bychom se k tomu na zasedání výboru 12. února. Hlasovat na výboru by se mělo 6. března, aby zpráva na plenárním zasedání mohla být hlasována buď ještě v březnu, anebo tedy v dubnu, v každém případě ještě před volbami. Helga. Helga. Yeah, thank you. Um, we will work... Ano, děkuji. My budeme na té zprávě pracovat konstruktivně, ale já myslím, že i když sice máme spoustu věcí, které chceme kritizovat na straně rady a také neochotu rady vyjednávat o lepší dohodě, myslím, že se v tom musí odrážet i naše role, protože vždycky se dostáváme ke stejným věcem a totiž jde o to, jak se chováme my, do jaké míry jsme my ochotní bojovat. A já myslím, že je snadné svádět vinu jenom na radu. A pokud bychom se i my měli z něčeho poučit, musíme se zamyslet nad svou vlastní rolí a takto k tomu přistupovat k těm chystaným vyjednáváním s radou. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já mám několik věcí. Za prvé, je dobře známo, že já jsem přítelem vlastních zdrojů, ale nemyslím si, že to, že 85 těch peněz prochází z přímých příspěvků od členských států, je argument. Protože pokud vím, První sleva byla v roce 1984. Margaret Thatcherová tehdy vůbec poprvé prokázala cenu své kabelky. A tehdy jsme měli vlastní zdroje, které byly zcela nezávislé. A byly to poplatky za dovoz do Evropské unie. Neměli jsme vůbec žádné příspěvky od členských států. A už tehdy se, jsme se hádali o to, kdo má platit co. Takže to, že 85% je z příspěvků členských států, není dostatečný argument pro systém nových vlastních zdrojů. Já myslím, že já to vidím jenom tak, že členské státy se k něčemu zaváží a potom, když přijdou účty, tak je neplatí. A když máte vlastní zdroje, tak ten problém nemáte. A to je podle mě argument pro vlastní zdroje. A ostatní věci, které chci říct, se podobají tomu, co říkala Helga. Jistě, Můžeme si stěžovat na přístup rady, ale kdyby parlament řekl ne, tak by to byl velice účinný nástroj a to jsme neudělali. Takže my jsme radě nahráli opravdu argumenty, které mohou použít proti nám, protože nakonec jsme to vzdali. A znamená to také, že se můžeme předsedy, nového předsedy komise ptát, bez ohledu na to, k čemu se kdo zaváže, Rada musí jednomyslně schválit nový rozpočet Rady. A pokud v roce 2016 bude proti jediný členský stát, můžeme dělat, co chceme, ale stejně se to nezmění. Takže já nejsem příliš velký optimista, pokud je o tuto změnu. Dáme to tam, ale jediný účinný způsob je říct ne a říkat ne až do konce a teprve potom se rada pohne. Přesvědčování nepomůže podle mě. A pak další věc, kterou bych chtěl zmínit, u této zprávy je to, že myslím, že příště, až budeme mít možnost v roce 2019, musíme trvat na pětiletém, víceletém rozpočtovém období, protože pak to bude odpovídat novým volbám do Evropského parlamentu. Rada bude méně silná, bude mít před sebou nově zvolený Evropský parlament. Děkuji. Ehm, boa tarde. Ehm, eu, eu, algumas reflexões já foram aqui transmitidas. Ano, já mám také několik poznámek. Myslím si, že vždy je velice důležité nebo užitečné podívat se i zpět a zamyslet se nad tím, jak se můžeme poučit z víceletých finančních rámců a vyjednávání o nich. Já jsem se zapojila do diskuzí a budu také předkládat pozměňovací návrhy. Ale upřímně řečeno, teď už je celkem pozdě v tomto procesu. A vlastně není možné pozměnit nebo vylepšit ten žalostný finanční rámec a situaci pro občany Evropské unie. Já myslím, Jan Mulder a Helga Triple už pojmenovali ty problémy, na které jsme narazili. Já souhlasím s tím, co říkali. Pokud jde o to, co dělá rada, když jsme poprvé měli příležitost zapojit se do víceletého finančního rámce. A my jsme se nezapojili. Nezapojili jsme se tolik, kolik jsme měli. A pokud je o vlády členských států, Ty jsou rozdělené mezi dvě hlavní politické rodiny. A to se odráží i v zastoupení v Evropském parlamentu. Takže to dopadlo tak, že tyto politické frakce uplatňují určitý vliv, vyvíjejí tlak a možná, že jsem tvrdší než někteří kolegové, ale my jsme nezaznamenali moc velký pokrok v tom, jak ta vyjednávání probíhají. Od samého počátku všechny politické skupiny vyjadřovaly ohromnou vůli s tím, že bychom neměli podlehnout tlaku rady, ale tak toto nakonec dopadlo. Já skutečně nevím, jestli stojí za to sypat si teď popel na hlavu, pokud budeme pokračovat do budoucna úplně stejně, až se bude příště vyjednávat. I když dojde k nějaké podstatné revizi víceletého finančního rámce v polovině období, nikdy nebudeme schopni dohnat to, co jsme promeškali a napravit chyby, které jsme udělali. a zajistit si víceletý rámec, který jsme chtěli od samého počátku. A proto si myslím, že je dobré zjistit, jaká poučení si z toho můžeme odnést, ale ve vztahu k tomuto finančnímu rámci už je to zbytečné. Tady jsme promeškali velkou příležitost. Naše frakce byla proti němu, ale ty tři hlavní politické rodiny, které jsou zastoupené v tomto parlamentu, možná nejsou ty tři, které budou v příštím parlamentu, Nicméně ty se příliš nevyznamenali, neudělali všechno, co jsme udělat mohli. Mikrofon pro pana předsedu. Prosím, máte slovo, předtím jste nebyla v místnosti. Nebyl v místnosti. Děkuji. Tady nejde o tu prezentaci. Já myslím, že to je zřejmé všem kolegům. Ale reagoval bych na to, co jsem právě slyšel. A řekl bych něco k tomu, co je účelem této zprávy. Nejde o hodnocení výsledků víceletého finančního rámce, protože ta hodnocení mohou být různá na základě stranické linie nebo mohou to být různé linie. Tady v této zprávě jde v podstatě o to, že bychom měli zjistit, v čem spočívala hlavní úzká místa při vyjednávání, jaké byly problémy a jak bychom mohli postupovat při příštím vyjednávání. Některé ty věci se nám podařilo vyřešit. Například všechno, co píšeme o tom vyjednávacím boxu a věci, které se uzavřely v radě, to se nakonec parlamentu podařilo znovu otevřít. Byli jsme úspěšní. Ale příště to nesmíme dělat na poslední chvíli. To musí být jasné. Já myslím, že ty zkušenosti nám teď pomohou. To prostě není přípustné. Mluvíme o té doložce pasarel a o tom, jak se dá využít. To je také velmi důležité. Mluvíme o možnosti navrhnout smlouvu o tom, jak se bude vyjednávat o rozpočtu s radou. Protože opět, ať už je výsledek jakýkoliv, skutečnost je taková, že jsme na vyjednávání s radou měli velice málo času. Protože předtím prostě rada vyjednávat nechtěla. Ten přístup byl zcela mylný. A to se v tom také odráží. Rada nemluvila o politikách. A to jsme začali my. A já myslím, že to byla velice dobrá zkušenost parlamentu. Měli jsme ten výbor Šure, měli jsme přípravné práce ve vztahu k návrhu komise. Jde o to, jak přimět radu, aby začala diskutovat o politikách a nejenom o číslech. To jsou tedy věci, které bychom měli pokrýt a u kterých bychom měli něco navrhnout pro další kolo vědávání nebo i pro to hodnocení v polovině období, jak by se parlament měl zapojit. Měli jsme určité zkušenosti třeba s výrobem všure, s naší přípravnou prací, takže kolegové, já myslím, že toto bude užitečné, abychom si zrekapitovali zkušenosti parlamentu s vyjednáváním víceletého finančního rámce. Bylo to poprvé, co jsme takto vyjednávali na základě Lisabonské smlouvy. Takže nejde o to, že bychom řekli, že ten výsledek je dobrý nebo špatný. Já myslím, že ten výsledek se nebude líbit nikomu. Možná, že teď není správný čas, jaký to byl, říkat, jaký to byl proces, ale pokud to dokážeme využít na příště, měli bychom to sem zahrnout. A proto se zámem očekávám pozměňovací návrhy kolegů v tomto ohledu. Samozřejmě ještě se do toho zapojí Avko, uvidíme, co přijde od Avka. a doufám, že se nezapleteme do nějaké dlouhé debaty o interních procesech, protože na to nemáme čas, na nějaké handrkování s nimi. A pokud to máme uzavřít a hlasovat o tom na plenárce. Takže já chci kolegy požádat, aby se zaměřili hlavně na to, co bychom mohli poradit těm, kdo přijdou po nás na základě našich zkušeností s tím, co je dobré a co je špatné, spíš než abychom hodnotili ten víceletý rámec. Děkuji. Já chci trošku provokovat. Já myslím, že to je analýza špatná. Ona viní tři hlavní politické rodiny parlamentu z tohoto výsledku. Já myslím, že to není správná analýza. Jde o to, jak všichni víme, že jsme měli ekonomickou krizi a jaký politický a ekonomický účinek to mělo na členské státy politická a ekonomická hlediska. O tom jsem přesvědčený. Volba těch tří ekonomických skupin, volba zelených a GUE mohla být celé to zablokovat. Ale já opravdu pochybuji o tom, že by to bylo rozumné. Já jsem starý odborář. A když vyjednáváte za odbory, když jsou časy špatné, když nedochází ekonomickému růstu, když podniky krachují, co uděláte jako odborář? Nebudete stávkovat za vyšší mzdy, budete se snažit řešit jiné věci. Budete se zasazovat o kvalitativní věci, o pracovní podniky, podniky, o pracovní dobu a tak dále. A pak, když jsou časy lepší, tak žádáte vyšší mzdy. A pak můžete stávkovat. Ale já si opravdu myslím, že bychom přišli ještě o víc kdybychom si zvolili tuto strategii v této velice špatné ekonomické situaci. Dosáhli jsme řady kvalitativních vylepšení u věcí jako flexibilita, platby, střednědobé hodnocení, politiky a tak dále. A já myslím, že to byl jediný možný rozumný přístup. Samozřejmě musíme uvažovat o tom, co uděláme příště. A já myslím, že to je nesmírně důležité. A opravdu si myslím, že musíme dál pracovat na těch argumentech, které se týkaly přidané evropské hodnoty. Musíme víc prokázat, lépe prokázat členským státům, že silnější Evropská unie v takových oblastech, jako je výzkum a vývoj, infrastruktura, růst, pracovní místa, nepředstavuje náklad pro členské státy. Je to výhoda. Je to něco, z čeho mohou vytěžit ekonomický růst a v celé řadě oblastí mohou dokonce získat ekonomickou výhodu. Mohou si zajistit úspory. Týká se to třeba služby pro vnější činnost. Teď budeme budovat novou evropskou službu pro vnější činnost. Z ekonomického hlediska by to měla být také výhoda pro členské státy protože by to znamenalo úspory pro jejich vlastní služby pro zahraniční činnost, ale oni to nedělají. Já bych řekl, že naopak rozšiřují své služby zahraniční činnosti, protože musí kontrolovat, co dělá Evropská služba pro vnější činnost. A to je hloupost. A to též platí pro celou řadu dalších administrativních oblastí, kde bychom skutečně mohli vylepšit spolupráci s Evropskou unii. Takže já myslím, že co tady můžeme udělat víc? Můžeme rozpracovat argumentaci to v jakých prioritních oblastech by bylo nesmírně užitečné, kdyby členské státy situaci vylepšily. Z politického hlediska pro Evropskou unii, ale aby také posílili rozpočet. Chtělo by to opravdu hodně přípravné práce, pokusme se ovlivnit naše vlastní národní strany, aby podpořili lepší, ne nezbytně příliš větší, ale lepší ekonomický rozpočet pro Evropskou unii a pak budeme příště mnohem úspěšnější. Ganz kurz nur, bin angeregt worden durch das, was... Ehm, velice stručně hm, k tomu, co řekl Joren. Musíme se zamyslet nad tím a hm, pokusit se to realizovat. Jak tedy získáme většinu na radě eh, k tomu, aby obsahově s těmi politikami, eh, které by se měly eh, provádět v Evropské unii, aby se tím zabývaly a pak eh, vzali v úvahu finanční důsledky. Jak to dokáže, dokázat? To je to jediné. Můžeme mít sedm seminářů o evropské přidané hodnotě, ale když rada se tím nebude zabývat, tak to k ničemu nebude. Já mám také dojem, že národní kolegové jsou nápomocní jenom podmíněně v tomto, protože oni, to je moje interpretace, eh, celou tu naši práci v posledních deseti letech, tak eh, také jejich vlády to eh, také, oni nemají pod kontrolou své vlády, snaží se, ale je tomu, ve skutečnosti je tomu tak, že já jsem měla dojem, že, měla dojem, že ti poslanci, kteří tady byli včera, tedy aspoň v, v, ty, co byli u mě v koaliční frakci, tak tady je nutné eh, hledat jinou cestu, aby to povědomí v radě bylo jiné ale ne, že bych eh, teď v tuto chvíli věděla jak. Eh, to, to je jenom úvodní diskuse. Ehm, jistě budeme mít příležitost hlasovat o jednotlivých otázkách v budoucnu. Ovšem, hmm, k, stručně k tomu, co jsem slyšela o Juty a dalších, tak pravda je taková, že se zdá e, prakticky nemožné nediskutovat o obsahu toho rámce, když mluvíme o formě jednání. To nemůžeme oddělit, ty dvě věci. Cíle, které jsme stanovili z politického hlediska, a pak e, většinu, kterou potřebujeme. To nelze oddělit. Nemůžeme oddělit metodologii jednání od zbytku, politické cíle. A um, na tomto základě chci um, se vyjádřit svůj názor, který se nemění. Není to jenom vina členských států, i když nesou velkou odpovědnost za selhání. Má, moje země je mezi nimi. Mluvíme o vědeckém výzkumu. To není priorita pro moji zemi v tuto chvíli. A když se podíváme na poslední soutěže eh, eh, dotace a granty, výsledek byl katastrofální, nemáme tedy důvod být pozitivní co do budoucna. A tohoto důvodu se domnívám, že je důležité, aby alespoň jeden členský stát vyjadřil politickou vůli revidovat některé cíle v MFF. Když se podíváme na státy jako Německo, další silnější země v EU, kde je koalice mezi křesťanskými demokraty a socialisty, tak si nemyslím, že můžeme být optimisté, co se týče budoucnosti když máme tak, obtíž, tak rozdílné politické cíle a to nelze oddělit od způsobu, jakým se vyjednává. Jenom jedna věta je jasné, že máme různé interpretace výsledku na toho, co by bylo možné. Já si myslím, že ta dohoda není dobrá, ale bylo to to nejlepší, co jsme mohli dosáhnout um, za daných okolností, když eh, se podíváme na členské státy, je jasné, že větší a udržitelný rozpočet by samozřejmě byl lepší. A bychom mm, jasně ukázali členským státům, že to je v jejich zájmu využívat evropský rozpočet jako nástroj a občanům ukázat, že, že mm, Evropská unie je rozhodnuta jednat společně, tak to by podle mě bylo lepší. A já si myslím, že by bylo nutné, eh, abychom byli tvrdší, kdybychom, abychom bývali byli tvrdší. Ano. Eh, je mi ctí eh, zde být. Já jsem zpravodaj jako v tom, na toto téma a chci vyvodit závěry z toho procesu. Um, co se týče um, podstaty dohody o vlastních zdrojích. Co se týče tohoto procesu, tak jsou tady dva aspekty. První se týká jednacího řádu parlamentu. A já eh, si chci položit otázku, zda potřebujeme jasnější pravidla nebo zvláštní pravidla pro ehm, vedení těchto jednání a nebo eh, se budeme prostě spolehat na článek 70 a tak dále. Potřebujeme, jak si eh, řekněme, lisabonizovat eh, jednací řád na základě našich zkušeností eh, MFF. Druhá věc, kterou chci zvážit, je zda při návrhu katalogu budoucích revizí smlouvy, zda tady si přejeme se vyjádřit k modifikaci eh, pravidel rozhodování podle smlouvy. Myslím, že AVKO má přidružený status podle článku 50 s tímto výborem v této věci a já budu jednat co nejrychleji a byl bych vděčen, kdyby, mm, pane předsedo, kdyby rozpočtový výbor rychle dokončil svoji práci. Jak víme, tak ty časové harmonogramy jsou velmi těsné. Pokud nějaký člen tohoto výboru si přeje se mnou o tom promluvit, o těchto dvou věcech, které jsem zmínil, tak bych byl velice rád. Eh, rád si s ním vyměním názory, především se zpravodaji. Děkuji. Já chci reagovat, co bylo eh, teď řečeno. Všichni víme, čím intenzivněji eh, se člo, člověk zabývá možnou změnou smlouvy, tím intenzivnější je také problém, že eh, budeme hrát do karet těm, kteří si přejí Eh, změnu smlouvy, ale ne v souladu s přáním parlamentu a v zájmu integračního procesu. V tom je problém. Proto se domnívám, že na jedné straně je možné říci, že to, o co jsme se pokusili na základě Lisabonské smlouvy, mm, totiž, eh, že to byl v podstatě takový pilotní projekt, že ten přístup byl takový, jak můžeme tento speciální postup souhlasu, který je nový, eh, naplnit životem a interpretovat eh, mm, ho v praxi. Tak, aby nakonec to nebyla jenom otázka ano nebo ne. V příštích měsících a v novém parlamentu ne u rozpočtu, ale v případě dohod v mezinárodním obchodu, tak to je také napínavá otázka, jak ty procesy budou vypadat, aby parlament mohl od začátku, jak si ty věci doprovázet a od začátku vysílat jasné signály a tím mít uh, určitý vliv. A čím intenzivněji se to bude realizovat v, postupu souhlasu, tak mm, tady mám na mysli SWIFT nebo mm, rybolov Marokem a tady je naděje, které se ještě nevzdávám, že možná nová komise se tomu bude více angažovaně věnovat a platí to také nebo je nutné jednat s mm, komisaři, s předsedou komise o tom, co očekáváme. Ehm, samozřejmě ehm, to bude vyžadovat, že komise jak se nenechá ehm, parlament samotný a bude myslet na priority. Ten proces začíná zvláštním výborem, kde eh, máme eh, intenzivní, to dobrý začátek, no, intenzivní výměna názorů, i to bylo novum. Zač to s maďarským, polským, dánským, s tím předsednictvím. Eh, začal ten proces e, výměny e, názorů s radou to bylo něco nového. A dobře to fungovalo. A nakonec eh, se uh, eh, viny uh, eh, na radě spojily a vzhledem na určitou ambici parlamentu ve srovnání s uh, předchozí finanční perspektivou to bylo obtížnější. A když vidíme, jakou flexibilitu eh, se nám podařilo dosáhnout, a když vidíme, jak parlament také zůstal eh, pevný, co se týče mm, plňkových rozpočtů, kde jedna strana nechtěla dodržet, co bylo politicky dohodnuto. To je také proces učení v radě a z toho lze vyvodit, že možná v budoucnu se Eh, z toho také vyvodí závěry. Jeden příklad v zahraniční, eh, když se dnes eh, uvažuje o misích zahraniční bezpečnostní politice a o financování, tak mm, doufám, že někteří mm, budou rádi, poděkují za to, že parlament na základě dohody chtěl větší flexibilitu a že nebude nutné v případě nových požadavků eh, se zahajovat revize, což by to všechno celé ještě stížilo. Takže to byl důležitý pilotní projekt a mm, dosáhli jsme ne všeho, co jsme chtěli, ale mm, jsou to zajímavé, eh, zajímavá ponaučení, jak pokračovat dál a věřím, že to bude na novém parlamentu, jak eh, zahájí tedy práce s novou komisí a bude pokračovat ten proces v příštím roce. A nová komise se zhostí své povinnosti a využije toho pětiletého období. Myslím, že je tady celá řada milníků v příštích pěti až sedmi letech, kde parlament um, požaduje část toho, co eh, ještě nebylo vyřešeno. Děkuji vám. First of all, to the, uh především k té otázce Andrew a Dafa. Kdy bude to slyšení v komisi? Ve výboru, pardon. My máme v úmyslu hlasovat o této zprávě 6. března. Ale já myslím, že oba sekretariáty jsou v kontaktu, aby si potvrdili ten časový plán. Oba zpravodajové jsou vám zcela jistě k dispozici, abyste si o tom s nimi mohli promluvit. Uvidíme, jak se dohodneme. Beru na vědomí, že do jisté míry můžeme hlasovat. Pan eh, Jan Mulder mluvil o těch pěti letech. To je potenciálně v interinstitucionální dohodě, pokud si vzpomínám. Mohli bychom to zdůraznit, mohli bychom dokonce požádat kandidáta na předsedu komise, aby se do toho zapojil, s tím, že ten příští návrh bude na pět let. A rozhodně za nás, a o tom mluvil i Andrew, se můžeme zamyslet nad tím, jestli tam nemůžeme zapracovat nějaké návrhy k tomu, jak by k tomu přistupoval parlament. Vidíme, jestli by to tam šlo zapracovat. A Vzpomínám si, že pozměňovací návrhy jsou do 10. února, další výměna názorů na základě pozměňovacích návrhů 12. února a hlasuje se 6. března, ale uvidíme, jestli se dohodneme s AVKO. Takže pokud vidím, Máme nějakou informaci? Ano? Jenom stručně, protože tady byla otázka k takzvanému překladům na vyžádání. Ten projekt generálního mm, e, sekretariátu musíme pečlivě sledovat. Před Eh, pokládá se, že zpráva eh, bude eh, přeložena do všech jazyků a pozměňovací návrhy budou tedy mm, od, přeložen do jazyku odpovídající profilu daného výboru a když někdo z jiného výboru, do jakého to nebylo přeloženo, tak za to může požadovat nebude se to dělat automaticky. Pak uvidíme, zda to působí problémy nebo ne. Já bych prostě řekla, zkusme to a když nebudou problémy, tak něco ušetříme, dobře. Když ano, budeme to muset nějak korigovat, protože prostě máme závazek multilingualismu, který chceme dodržet. To je dobrá připomínka. Musíme se zamyslet nad tím, jak to vypadá s těmi překlady na vyžádání, protože jsme mluvili o transparentnosti práce výboru. Nicméně já mám takovou obecnější otázku my jsme vytvořili ad hoc pracovní skupinu mezi Birem a rozpočtovým výborem. A tato ad hoc pracovní skupina se proměnila ve skupinu trvalou. Co si o tom myslíme na konci tohoto funkčního období? Bericht aufzunehmen, beziehungsweise auch in der Joint Working Group haben wir das dann vorgebracht. Äh, my jsme když um, ehm, předložili, že tuto pracovní skupinu chceme zachovat. Pokud to bude přání výboru, a to jsem prezentovala, byro se proti tomu neuhradilo do posud. Uvidíme tedy, jak to bude vypadat v příští legislativě. Prostě se tím budeme muset zabývat pak. Bylo to každopádně pozitivní, protože jsme se dověděli pár věcí dříve od administrativy a dát pár podnětů, ale rozhodnutí mm, je na kolezích v novém výboru, jak s tím budou k tomu přistupovat v budoucnu. Takže to je vlastně otázka na příští parlament. Takže můžeme to uzavřít sále tady máme ještě zasedání koordinátorů. A příští schůze se koná 12. a 13. února. A protože je to teprve v rané fázi, žádám tlumočníky francouzštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu a portugalštinu, aby tady zůstali. Mnohokrát děkuji. Takže za dvě minuty začneme. Začne schůze koordinátorů. Můžeš